Nyní sdělení příslušné orgány Rakouska mi předali mm, žádost zrušit parlamentní imunitu Hansa Petra Martina v souladu s článkem 6 odstavec 2 jednacího řádu. Tato žádost se postupuje právnímu výboru Jury. Výboru Jury.